tato deklarace bude eh, v našem zápise a společně s tím zde budou i jména eh, těch deset, podepsali. Další prohlášení je od paní Fiona Hall, Ines Alessandra, Isabel Duran, Edith Lebrechta Kocha a Sabine Wills ohledně nehod eh, s nákladními vozidly. A též tato deklarace získala většinu eh, hlasů z Evropského parlamentu a podle článku 123 bude předána eh, adresátům a bude opět uveřejněna v zápise, včetně jmen. Pane Matrasi. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Hovořili jsme o těchto otázkách a chtěl bych říci, že bezpečnost byla posílena v rámci Evropského parlamentu. Chtěl bych poděkovat všem, kteří nás chrání a chtěl bych, abychom také viděli, jak dopadlo vyšetřování eh, v Evropském parlamentu v Bruselu, protože tam lidé použili zbraně. A této situaci jsme byli ohroženi jak my, tak naši hosté a je důležité, aby vedení Evropského parlamentu bylo zodpovědné a abychom, aby vojáci nebyli obětí eh, ochrany generálu. Provádí se tę zprávě neustále. Děkuji vám. Ano, vyšetřování se provádí, dále pokračuje a chceme zachovat bezpečnost tohoto místa. Děkuji, vážené kolegyně a kolegové. Chci samozřejmě také poděkovat všem, kdo eh, spolu s námi podepsali toto eh, písemné prohlášení 84 a také paní Granatě Weber a paní Vergiat. Dosáhli jsme většiny hlasů z Evropském parlamentu Jedná se o to, že bude možné, abychom dali jasný signál komise k tomu, aby byl umožněn jednotný status, evropský status združení e, a e, nadacím, které se týkají zdravotních pojišťoven. Děkuji vám a budeme e, pokračovat nyní hlasováním. Ze všeho nejdříve budeme hlasovat o zákon, které se týkají mediálního zákona. Než budeme hlasovat ohledně tohoto usnesení, které se dotýká maďarského mediálního zákona, vyhrá